státy, především se spojenými státy, eh, věci řešili pro dobro občanů, pro dobro podniků, pro dobro spotřebitelů. Thank you, Commissioner Barnier. Děkuji, pane komisaři Barniere. Tolik teda k rozpravě o ratingových agenturách, která tímto končí a můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o zprávu pana eh, Klince eh, a sice veřejná nabídka cených papírů a harmonizace požadavku a průhlednost. Eh, pane Klinci, máte slovo. Pane předsedo, pokud budu hovořit déle než čtyři minuty, pak to zkrátím na závěr, takže nepřekročím dohromady šest minut. Směrnice o prospektech o cených papírech byla sestavena v roce 2003, již tenkrát s eh, výhradou, že v září 2009 bude přepracována. K tomu také eh, došlo. Tato směrnice slouží k vytváření prospektu jako předpoklad pro veřejnou nabídku cených papírů nebo teda jejich eh, připuštění, připuštění na veřejný trh Unie. Stávající eh, revize se vztahuje eh, v podstatě na technické aspekty a slouží k odstranění právní nejistoty. Já bych napřed chtěl všem kolegům a kolegyním, kteří se spolu podíleli na tomto návrhu poděkovat, všem stínovým zpravodajům rovněž. Měli jsme dobrou spolupráci i s komisí a bez této dobré spolupráce situaci by nebylo bývalo možné eh, za méně než 10 měsíců prvního čtení čtení eh, dovést tento materiál k závěru. Ty dohody, které jsme eh, zjednali i v podobě trilogu, bych eh, nyní chtěl zmínit. Za prvé, cílem bylo, abychom právě pro malé a středně velké podniky usnadnili přístup ke kapitálu. Jak víte, v Americe i v rámci malých, středně velkých podniků se mnohem více financují trhem mnohem u nás eh, více eh, eh, díky bankám. My chceme i zde utvořit podmínky pro malé středně velké podniky, pokud je o přístup ke kapitálu a proto jsme vlastně tu směrnou hodnotu zvýšili z 2,5 milionů na 5 milionů. Druhý bod se týká ochrany investorů. Tady chceme zajistit, aby díky tomuto usnadnění nedošlo k nedostatečné ochraně malého soukromého investora a proto hodnota výjimky z e, této směrnice byla navýšena na 100 tisíc kusů. E, dále, jak mohou zaměstnanci se účastnit e, akciového kapitálu nebo mít podíl na akciovém kapitálu podniku, aniž by museli plnit teda tuto e, finančně nákladnou podmínku vydání prospektu, to znamená účast nebo podíl e, zaměstnanců. Tady jsme zavedli klauzuly proporcionality a sice e, zbytečné povinnosti zveřejňování jsme vyškrtli, ale současně jsme zajistili, že bude existovat určitý základní informační dokument, to znamená zaměstnanci, kteří budou z, této, z tohoto podílu profitovat, budou vědět, co získají a současně jsme zjistili, potvrdili, že podniky eh, kotované na burze ve třetím státě budou rovněž osvobozeny od povinnosti prospektu, pokud eh, svým zaměstnancům bude nabízet eh, fra, cené papíry, pokud prokážou stejnou hodnotu. Čtvrtá oblast, o níž jsme diskutovali a na které jsme se také shodli, se týká takzvané shrnutí prospektu. Musíte si to představit tak, že obvykle je prospekt velmi teda tlustý eh, dokument, eh, mnohdy čítá víc než 100 stránek, ale pak existuje také shrnutí, které někdy čítá také ještě 50 až 70 stránek a parlament chce, aby toto bylo zkráceno na takzvané Key Investor Information nebo klíčové, invest, eh, in, klíčové informace pro investory Komise o tom v podstatě původně neuvažovala, chtěla pouze zajistit, aby v tom zhrnutí byly obsaženy klíčové informace. A nyní jsme se dohodli na tom, že to shrnutí jako takové zachováme, že ale zajistíme, aby klíčové informace v tom obsaženy byly na základě teda zadání směrnice a také teda stanoveny eh, v rámci zpracování na úrovni eh, dvě. A tím pádem to shrnutí bude kratší, nikoli 50 stran, ale čítat pouze 20 až 30 stran a tím pádem to skutečně bude um, i čitelné po, pro malé nebo drobné investory. To je, myslím, důležité, aby se v tom nestratili. A e, dále otázka e, ručení nebo odpovědnosti. Důležité je samozřejmě, máte už pouze čtyři minuty, upozorňuje pan Eh, předseda. Bohužel je to, je to velmi rozsáhlé, ale máte pravdu, pane předsedo. Takže občanskoprávní odpovědnost. Kdo eh, eh, ručí za obsah, zejména jestliže se nějaký prostředník toho zmocní a změní obsah. Takže odpovědnost končí tehdy, jestliže uplyne nabídková lhůta, anebo když je již zahájen obchod, obchodování, podle toho, který termín je pozdější. Za sedmé klauzul klauzule o revizi nebo doložka o revizi. Jako vždy po pěti letech bude tato směrnice opět podrobena eh, přeskumu. A poslední bod důležitý. Eh, tady máme co dočinění s prvním dokumentem, který souvisí s, respektive byl přizpůsoben úpravám v Lisabonské smlouvě. Ani nepodařilo se díky vlivu eh, předsedkyně výboru, abychom měli dostatek času. Eh, budeme moci ještě reagovat na komisi, pak ještě získáme další tři měsíce. My jsme se zavázali, pokud to jinak nepůjde, tak eh, zajistíme rychlé schválení. To znamená, budeme pracovat v co nejkratší době. Děkuji vám. Děkuji a komisař má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslankyně poslanci, když jsem 13. ledna, ještě předtím, než jsem byl jmenován komisařem, tak jsem tedy přislíbil, že e, zvýším ochranu e, investorů, že snížím administrativní zátěže podniků. A víme, že v podstatě to je z 80-90% ten základ, ta, ta, ten podklad pro ekonomiku jednotného, jednotného trhu. Co se týče směrnice o prospektu, je to tedy pozměněná směrnice, která v podstatě zjednodušuje, eh, ulehčuje vlastně právě všechno, co se týče tedy toho emitování cených papírů, přístupu na kapitálové trhu, a měl by posílit, měl by posílit tedy vnitřní obchod s kapitálem, s kapitálem na, na kapitálových trzích. A parlament přinesl dost zásadní eh, návrhy na změny, pozitivní návrhy. Komise samozřejmě eh, také sehrála eh, svoji úlohu a váš výbor také, takže děkuji velmi panu Klincovi a výboru Ekon. Jeho práce, jejich práce, práce jeho výboru byla velmi konstruktivní. Máme kompromisní návrh před sebou, který respektuje respektuje toho ducha původního návrhu. Směrnice roku 2003 o prospektu měla velmi jasné cíle a také zásluhy, harmonizovat v podstatě principy, které evropské podniky tedy musí eh, publikovat, pakliže tedy vydávají eh, papíry. A jestliže je to tedy schváleno v jednom členském státu, platí to všude. Ale Něco ještě muselo být eh, také zpřesněno kvůli právní přesnosti kvůli jasnosti těch prospektů a kvůli snížení administrativní zátěže. A díky nám, díky tedy i vám a této revizi, eh, některé emise eh, cených papírů budou předmětem v podstatě zjednodušeného, zjednodušené deklarace, bude to pro menší podniky garantované státem, takže ten prospekt bude, nebo prospekty budou zlepšené. Jsou tady jasné dispozice k tomu vydávání prospektů pro případ prodeje nebo jsou-li také zprostředkovatele, či jestliže se jedná o zaměstnanecké akcie. No a pak jsou tu deklarace dvojího e, využití a ty budou zjednodušeně zkráceny. Čili to je takový stručný výsledek naší společné práce. Myslím si, že to bude vyrovnaný nástroj vzhledem ke složitým otázkám, které mají před sebou emitenti a investoři na kapitálových trzích, ať se jedná o malé podniky nebo o známé velké firmy. Čili myslím, že po prvním čtení to bude jasný signál že v tom smyslu, že Evropa dodržuje zjednodušování a snižování administrativní zátěže a dokonce se snaží zlepšit úroveň ochrany investorů. Ještě jednou děkuji vašemu panu zpravodaj a děkuji mu za schválení tohoto dynamického kompromisu plného zjednodušení, který se týká hlavně mm, ovlivní určitě, určitě drobné podniky na celém evropském území. Commissioner, now Děkuji. Eh, pane komisaři, teď by měl hovořit pan Bodu, ale nevidím ho, takže na řadě je pan Fejo. Eh, pane eh, předsedo, pane komisaři, rád bych úvodem řekl, že výbor pro hospodářské a měnové záležitosti udělal dobrou práci. Byla tady celá řada návrhů od poslanců a poslankyň. Chci také zdůraznit roli pana zpravodaje, pana Klince, který umožnil to, že jsme dospěli k dobrému výsledku. Když hovoříme o prospektu, tak samozřejmě hovoříme o celé té tématice Eh, zveřejňování publicity, eh, většího přístupu k investicím a tak dále. Myslím si, že občas tady byl jakýsi konflikt, když, se, eh, když eh, šlo o ochranu spotřebitelů a na druhé straně ochranu investorů. Je třeba dosáhnout určité vyváženosti. Co je úplně nejdůležitější v eh, této chvíli, je zdůraznit tuto věc. My jsme se opravdu zabývali situací malých a středních podniků. Opravdu jsme se zabývali potřebou respektování těch eh, drobných investorů a také potřebou větší jednoduchosti, větší eh, jasnosti eh, při vydávání těchto prospektů a také otázkou snížení nákladů pro eh, firmy, protože všechny tyhle věci často představují velkou finanční a administrativní zátěž. Eh, situace eh, v radě a v parlamentu nebyla jednotná, ale podařilo se dosáhnout vyváženého výsledku. To je pozitivní věc, já to chci zdůraznit a myslím, že jsme tady položili dobré základy pro naší práci v oblasti zprávy veřejných zdrojů. Děkuji. A teď jsou na řadě sociální demokraté, paní Stiller. Eh, eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Já věřím, že eh, kompromis bude akceptován jako férový a že povede k větší ochraně, zejména pro malé drobné investory, jak komise uvedla toto není v duchu původní směrnic. Jestliže se podíváte na klíčové informace eh, a nutnost eh, eh, jasnosti, myslím, že se nám podařilo znění, které přispěje k tomu, že i občanskoprávní odpovědnost tady bude zajištěna a také jsme vyjasnili požadavky po odpovědnosti. Pokud jde o ten práh, tak myslím, že to nebylo až tak dramatické. Kompromis dosažený je férový a vyvážený a e, skupina SND jej podporuje musíme mít jasno v definici kvalifikovaného e, investora a také obchodování ze strany třetích zemí. Pokud jde pokud teda eh, také jde o podíl eh, zaměstnanců, tak je také nutno zajistit určitou férovost. Pokud jde o delegované akty, tady se hovořilo o tříměsíčním kompromisu, je to velmi důležité a směr, eh, respektive krok směrem k parlamentu. Toto rozhodnutí je určité měřítko pro naši práci toto měřítko rady je skutečně důležité, zejména pro prospekty. Pokud jde o publikaci prospektu elektronickou cestou, eh, to možná můžeme upravit ještě v doložce. Takže eh, obecně řečeno, suma sumarum, naše frakce tento kompromis podporuje a doufáme, že to bude takto také eh, vypadat při hlasování. Děkuji a na řadě je pan Schmidt za liberály. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Na eh, základě této finanční krize je teď důležité si uvědomit, že je zapotřebí lepší regulace finančních trhů. Je třeba, abychom lépe věděli, co se na nich odehrává. Tohle problémem není, ale především je zapotřebí dosáhnout vyváženosti. A myslím si, že nám se nepodaří vylepšit eh, ekonomiku Evropské unie, pokud pokud nebudeme mít na stole e, ty návrhy, které by byly vyvážené a šly správným směrem. Panu zpravodaji Wolf Klincovi chci poděkovat za skvělou práci, protože on reaguje právě na příliš podrobnou e, regulaci. Je třeba zvýšit právní jistotu a odmítnout e, jakékoliv zbytečné požadavky, které by představovaly příliš velké administrativní úkony pro podniky. Pan Klin se svými kolegy a e, ostatně i já a naše frakce je spokojená s kompromisem, ke kterému jsme dospěli. Je důležité, e, opakuji, ne e, zatěžovat malé a střední podniky příliš velkými administrativními zátěžemi. A přitom je zapotřebí, aby tady byla určitá kontrola. O tom hovořil i pan komisař. Také se hodně hovořilo o těch prahových hodnotách, především u nových emisí. A já si myslím, že navržená řešení jsou vyvážená a že se nám nepochybně podaří dospět k vnitřnímu trhu, který bude dobře fungovat. Je obrovsky důležité, aby se vyjasnila otázka prospektu pro malé a střední podniky, protože tady musí být respektovány prahové hodnoty a aby e, se tedy pak e, dalo rozhodnutí, zda ano či ne jít cestou prospektu. Pak jsou tady ještě otázky třetí třetích států, tam je také třeba respektovat určité prahové hodnoty. A e, pokud to mám schrnout, tak podobně jako moje kolegyně z SD, e e, chci poděkovat Wolf Klincovi za skvělou práci odvedenou na této zprávě. Je to důležitý krok, který umožní zlepšit situaci milionů firm v Evropě. Děkuji. Na řadě paní Ford eh, za frakci ECR. Jedna a půl minuty. Děkuji, Pane komisaři, pane předsedo, já vím, že to není eh, z naš, jeden z našich nejpalčivějších materiálů, ale měl by to být, protože tato směrnice o prospektech eh, je stěžení při regulaci přístupu evropských firm ke kapitálu a to samo o sobě je nezbytné z hlediska evropského potenciálu ekonomického růstu v budoucnu. Bylo mi potěšením spolupracovat se stínovými zpravodaji, ale zejména díky, pod, díky vedení pana Klince komise. On skutečně eh, zhodnotil původní návrh komise i rady. A výsledný text, myslím, eh, není pouze technicky proveditelný, ale je to i dobrá rovnováha mezi ochranou investorů a usnadněním přístupu eh, pro podniky ke kapitálu. My jsme skutečně se snažili o zajištění právní jistoty, je zde jasný proces pro aktualizaci prospektu, také jsme se snažili pomoci investorům eh, s obsahem shrnutí a klíčovými informacemi. A mm, eh, doufám také, že nyní dojde ke snažšímu režimu zveřejňování určitých otázek a to eh, pomůže nejenom velkým, ale i malým podnikům. V době, kdy jsou trhy volatilní, tak právě cena prospektu může někoho odradit od emise dalšího kapitálu a, e, nebo teda získání dalšího kapitálu. Takže pane předsedo, já se těším na další analýzu e, této směrnice později e, v letošním roce. Je to teda výsledek konkrétního opatření, které jsme přijali ke zlepšení evropského prostředí pro podnikatele a je to také investice do naší naší budoucnosti. Děkuji. Děkuji, Madame Ford, a nyní dávám slovo panu Garcia Marchalovi. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A vítejte mezi námi, pane komisaři. Víme, některé věci už víme, že tato krize byla určitým virem, že to byla krize, která se z toho nemovitostního sektoru přinesla do bankovního, pak do ekonomiky a nakonec postihuje i státy a to může vést k dalším krizím. Víme, že tato krize byla velmi nákladná. E, pomoc, která byla vržena do finančního sektora, představuje 3,5 miliard euro, čili ta třetí část v podstatě, nebo je to třetina toho, co je v evropským, eh, celoevropským HDP. Víme, že jedna z, jeden z základních problémů byla netransparentnost trhu. A trh, pardon, zpráva, kterou tady dnes máme, je naprosto zásadní. Chcete-li čísla, tak jenom ve Spojených státech mezi lety 2000 2006 aktiva byla znásobena čtyř, čtyřmi. A bylo to právě díky hypotékám. Zástupci bank říkali, že v podstatě ani neznají produkty, které prodávají a víme, že jsme my sami přijali mnoho dobrovolných závazků, které prostě nebyly adaptovány a nepřešly od teorie ke konkrétní akci. A víme, že při reorganizaci finančních služeb jsou velmi důležité tři věci. Panevropské instituce musí být tedy předmětem dohledu opět celoevropskými institucemi. My musíme včas nacházet viry a vyhnout se přenosu nemoci těmto nemocem, které, za které nemůžou občané a nakonec je sami občané zaplatí, ale tomu se musíme vyhýbat. Máte, pane komisaři, před sebou velký úkol, protože jinak tato eh, nová krize nás postihne opravě opravdu hluboko. Takže odvahu, odvahu a ještě jednou odvahu. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo jednu minutu, na jednu minutu pan Kutas. Děkuji, pane předsedo eh, zrušit povinnost dvojí transparentnosti prospektu pro společnosti, které mají <clears throat> s nižší tržní kapitalizaci, znamená e, ztrátu 13 milionů eur. Nezapomínejme, že malé střední podniky jsou základem Evropy. Eh, bylo vytvořeno spousta pracovních míst mezi rokem 2000, 2008 a spousta evropských občanů pracuje ve malých a středních podnicích. Je samozřejmě větší transparentnost, snížení administrativních nákladů pro eh, podniky a nová instituce jakož eh, vlastně ta instituce, tedy Evropský úřad pro cené papíry a trhy, je něco, co by mělo pomoci. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Eh, viděli jsme tady velké vzrušení na finančních trzích v Evropě v posledním eh, roce či dvou. Hodně strát eh, bylo zaznamenáno a proto je třeba zajistit, aby investoři, především ti hlavní, byli předmětem ochrany v Evropské unii. Musí mít informace, aby mohli činit rozhodnutí E, určitá e, evropská struktura, e, která bude fungovat, také evropský trh učiní atraktivnějším. Směrnice o prospektu byla zcela zásadní, aby vytvořila určité normy pro průmysl napříč Unii a to byla samozřejmě také otázka e, určité technické legislativy a ta by měla být předmětem pravidelné revize, aktualizace, tak, aby všechny e, její prvky zůstávaly i nadále relevantní. Souhlasím s tím, že některá ustanovení směrnice nebyla možná úplně nutná a že e, určitý počet závazků by měl být odstraněn. Nicméně Eh, tyto, eh, to se jedná o ty eh, úkoly, které přinášejí minimální výhodu pro investory a přitom jsou zatěžující z administrativního hlediska. Je třeba sektor podpořit a chci ještě říct, paní předsedající, že musím poblahopřát našemu zpravodaji, panu Klintovi, za skvěle odvedenou práci a chci také poblahopřát všem eh, eh, stínovým zpravodajům. Myslím si, že zpráva je opravdu dobrá a vyvážená. Děkuji panu eh, kolegovi a na řadě je paní Esaja na dvě minuty. Eh, děkuji, paní eh, předsedající, pane komisaři. Domnívám se, že zpráva o aktualizaci směrnice je velmi dobrá. Snížení administrativní zátěže je cesta správným směrem a zpravodaj i stínoví zpravodaj učinili eh, velký kus práce. Myslím si, že zájmy a ochrana investorů musím, jsou něčím, co musíme mít na zřeteli. A pak je tady ještě otázka e, právního rámce, e, právního základu, který e, byl do určité míry zmenšen. Prospekty nyní by měly být vypracovávány takovým způsobem, abychom se vyhnuli určitým rozporům. A já jsem toho názoru, že jednotnost struktury prospektu je něco, co musíme přivítat, protože eh, činí z těchto dokumentů eh, jasnější a transparentnější texty. Já jsem předložila pozměňovací návrh, jehož cílem je, aby všichni investoři byli předmětem stejného rovného zacházení. Není tomu vždycky tak, e, že by malí investoři měli k dispozici všechny informace, které mají k dispozici investoři velcí. A já toto budu sledovat i do budoucna. E, směrnice má důležitý cíl. Investor by měl mít možnost přijmout rozhodnutí na základě jasné dostupné informace. A myslím si, že aktualizovaná směrnice bude příspěvkem E, tím k cestě tím správným směrem. Děkuji paní Esaje. A teď začneme tedy e, spontánní příspěvky. Tři e, žádosti o slovo tady mám před sebou. A prosím všechny, aby dodržovali časový limit jedné minuty. Česku. Děkuji. Chci také poděkovat panu Klincovi za jeho práci a návrh komise zjednodušit eh, eh, směrnici o prospektu je dobrý, eh, investoři jsou lépe chráněni, jsou poskytovány dosačující informace a přiměřené informace. Eh, myslím si, že toto eh, je něco, co nám pomůže i správným směrem. Ten prospekt bude vlastně eh, jedním jednotným textem pro celou Unii. Snižuje se byrokratická zátěž, snižuje se nejistota i ohledně oznamování. A přitom se také snižují zbytečné zátěže, které zatěžují firmy. Takto se nám podaří snižovat náklady, které nejsou odpro, ospravedlně zranitelné a to až o 25% do roku 2012. Chci říct také, že ty nová ustanovení budou lépe chránit investory a umožní jim vyhnout se e, rizikům předtím, než učiní určitá rozhodnutí. Děkuji. Pan Obermajer má e, slovo na minutu. Děkuji, paní předsedkyně za transparentnější trh s cenými papíry se samozřejmě musí bojovat i právě touto cestou. Musí tady být větší záruka pro investory a u emisí se musí vědět, kdo je vlastně zodpovědný za aktuálnost těch informací. Chceme-li tedy chránit investory, spotřebitele, pro něj musí být skutečně ten cený papír zcela průzračný, aby jak jen tak se může správně rozhodnout. Je tedy důležité, aby různé odpovědnosti byly srovnatelné v očích investorů. V, hlavně v, této, v tomto období krizí a nejistota musí to být tedy e, jasné a transparentní na trhu cených papírů. Děkuji. Paní Bertman. Paní předsedkyně, tato směrnice upravuje veřejnou nabídku eh, cených papírů ve společenství. Je vlastně jakýmsi cestovním pasem eh, umožňujícím přístup eh, do všech trhů Evropské unie. Já vítám ochranu malých investorů a zejména povinnost informační. Skutečnost, že malým a středně velkým podnikům usnadněním byrokracie zajistíme nebo zlepšíme přístup k ceným papírům, spatřuji jako investici do budoucnosti. Děkuji. Byla jste velmi stručná, dodržela jste časový limit. Nyní má slovo pan komisař Barnier. Máte slovo, prosím, pane komisaři. Prezident. Děkuji, paní předsedající. A ještě jednou děkuji všem, kdo si vzali slovo. A děkujeme za další poznámky a za další podporu. Je jasné, že ten Dokument je dynamický dokument, je to kompromisní text, samozřejmě nemůže za sebe zahrnout úplně všechny nápady, návrhy, které přišly, ale myslím, že parlament a váš výbor, pane Klinci, opravdu přinesli mnoho, stejně jako výbor třeba Jury a další. A myslím si, že vaše komentáře, vaše návrhy, vaše konstruktivní kritiky Eh, byli velmi pozitivní při všech jednání. Vy jste tam zanesli jednu velkou změnu, a to zařazeno do textu, zejména co se týče pole působnosti eh, směrnice a eh, klíčových informací, které mají být součástí těch prospektů, nebo co se týče Eh, vlastně zařazení zaměstnanců, anebo té takzvané, mohli to tak říct, lisabonizace toho prospektu. Pan Fejo hovořil o určitém střetu mezi ochranou eh, investorů a potřebami malých a středních podniků. Já jenom chci připomenout, že vlastně vhodný eh, prospekt bude také vyvinut pro malé střední podniku. Pan Kutas také o tom hovořil, této angažovanosti pro malé střední podniku a tento proporční prospekt bude tedy vyvinut právě pro ty malé a střední podniky na úrovni 2, s tím, že budeme ovšem dodržovat ochranu eh, investorů. Další bod, paní Esaja, invest, kvalifikovaní investoři a zacházení s eh, jednotlivci. My chápeme rozdíl mezi oběma, to režime prospektu bude zásadní pro dobrou, spravedlivou ochranu jednotlivce soukromých osob. Eh, dámy a pánové, komise může přijmout všechny pozměňovací návrhy, jak to řekl už pan Klinc a jednotliví eh, mluvčí za skupiny, pan Schmidt, eh, paní Schmidt, paní Ford a další. Eh, ocenili dobrý kompromis. My jsme také přesvědčeni, že současná směrnice bude jiná pro ochranu, posílení ochrany investorů a snížení administrativní zátěže a že tím pádem ještě více přispěje k rozvoji kapitálových trhů v EU využijeme této příležitosti a ještě jednou bych rád poděkoval panu Marciu Gartalo za jeho příspěvek, protože kromě toho textu, který je opravdovým pokrokem, on to zanesl do obecného kontextu, eh, pracuje na tom velmi efektivně v tom balíčku dohledu, o kterém se hovoří. Je to tady ten bod transparentnost. Já jenom připomínám, revize opravdu zdůrazňuje otázky transparentnosti, přizpůsobuje malým středním podnikům a opakují, zároveň chrání investory ještě lépe. Čili ten prvek dohledu je součástí toho celého balíčku a právě tento dokument Pan Mangalo na něm pracuje a my vyzýváme ke kolektivní odvaze. Vy jste nás vyzval ke kolektivní odvaze, já myslím, že jste toho důkazem a všichni společně spolu s radou to můžeme dokázat u příležitosti jedna kompromisu, které musíme najít v následujících dnech i u dalších eh, právních úprav, eh, které v té současnosti sledujeme, zejména velký projekt dohledu Evropy. To potřebujeme pro ty ratingové agentury, o kterých jsme hovořili před chvílí či u dalších bodů regulace, kontroly, transparentnosti, protože to je to, co my musíme vyvodit ze současné krize. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo zpravodaj pan Klinc, ale vzhledem k tomu, že již vyčerpal svůj čas, tak má pouze půl minuty, zvládne-li to, takže měl jste již šest minut, takže ještě půl minuty navíc. Děkuji, já budu skutečně stručný několik eh, poukazů. Za prvé děkuji panu komisaři a všem kolegům za přívětivé komentáře. Mám radost, že to vidíte stejně. Naše spolupráce umožnila dosažení řady cílů a sice usnadněný přístup ke kapitálu, eh, středním malým podnikům, odbourání byrokratických eh, překážek, zajištění investorské ochrany a současně pokroky při vytváření skutečného jednotného trhu v EU. Doufám, že pokud toto nové znění směrnice o prospektech bude za několik let opět revidována, tak že se podaří zajistit eh, vazbu touto, mezi touto směrnicí a směrnicí o zneužívání trhu a že snad eh, dospějeme až tak daleko, že i pro nedividendy umožníme to, aby místo domovského trhu eh, bylo výchozím, byl výchozím bodem jiný trh v EU. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A tím eh, končím debatu k tomuto tématu. Hlasovat budeme zítra. A dostáváme se tím k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání. A jsou to otázky k ústnímu zodpovězení na adresu komise a eh, rady.